Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η... επαναλαμβάνεται η συνεδρίασή μας. Τα συνοπτικά ε, πρακτικά της Dámy a pánové, zahajuji tuto část plenární schůze. Obdrželi jste, distribuovali jsme zápis ze včerejší schůze. Má k tomu někdo nějaké připomínky? Ne, takže tento zápis můžeme považovat za schválený. A nyní tedy